rozpravy máme šest návrhů. Tímto za, za, uzavírám rozpravu a budeme hlasovat i hned. Takže dostáváme se tedy k usnesení týkající se Bangladéše, dodržování lidských práv, společné usnesení pěti frakcí. Budeme nejprve hlasovat o odstavci 8 původního textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 9 původního textu, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Bod, úvodní ustanovení I. Zde máme ústní pozměňovací návrh pana Tenoka, ten, který tady ale není, tak budeme hlasovat bez tohoto ústního pozměňovacího návrhu o původním textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se tedy k usnesení jako takovému, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže usnesení je přijato. Nyní se dostáváme k usnesení o Kataru, situace migrujících pracovníků, usnesení, společné usnesení čtyř politických stran. Takže budeme hlasovat o odstavci 8 původního textu. Kdo je pro? Proti? Je to nepřehledné, takže musíme elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Takže zamítnuto. Bod odůvodnění B původního textu. Také elektronicky budeme hned hlasovat, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k bodu odůvodnění E původního textu, také hned elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také přijato. A usnesení jako takové, tak jak bylo pozměněno, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Usnesení je také přijato. Nyní se dostáváme k hlasování o Boli, stavu justice v Bolívii, případ Elot Toašo a Mario Tadič. Máme zde společné usnesení čtyř politických stran. Nejprve pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh pět. Pro? Proti? Je to také zamítnuto. Teď se dostáváme ještě ústní pozměňovací návrh paní De Kaiser k původnímu textu, který nám přednese. Ano. Takže ke článku 4 jsem chtěla odstranit slovo take concrete measures and steps, protože si myslím, že toto nepatří do působnosti služby pro vnější činnost, aby přijímala konkrétní opatření. Takže to tolik k ústnímu návrhu. Jsou nějaké námitky, ptá se předseda, protože nemá k tomu oprávnění prostě, nemá tu pravomoc. Ah, ähm, Takže máme dostatečné množství námitek. Takže budeme tedy hlasovat o původním textu odstavce 4. Ještě. Takže kdo je pro původní text? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Po bodu Odůvodnění A, si návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Po bodu odůvodnění G, pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnout. Nyní se dostáváme k celému usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a usnesení je přijato. Takže kolegyně, kolegové, pořad jednání je ukončen. Pokud nejsou žádné námitky, tak usnesení konečná budou takto předána. Děkuji vám všem velmi srdečně, že jste vydrželi. Přeji vám šťastný návrat domů. Pan Ody má něco k jednacímu řádu?